Pozměňovací návrh 56, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. 58 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 59 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 57 pro, proti. To budeme muset zkontrolovat elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu. devět, takže e, návrh byl přijat. Sto dvacet devět pro proti, drželi se, návrh byl přijat. 130 pro, adopted. This has okay. My, my Omlouvám se, takže 131 pro, proti, drželi se, budeme hlasovat elektronicky pro kontrolu o pozměňovacím návrhu 131. a návrh byl přijat. Kompromis 1 pro. Kompromis 1 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Alternativní kompromis 1 pro, Proti? Neviděl jsem příliš rukou, takže nyní budeme hlasovat o alternativním kompromisu 1. A ten byl zamítnut. Takže návrh 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132 pro, proti. Kontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 132. Návrh byl přijat. 133 odpadá. 136 pro, proti. To budeme muset kontrolně hlasovat elektronicky. Končím. A návrh byl přijat. Kompromis 2. Pro? Proti? zdrželi se, návrh byl přijat. 140 pro, proti, Nejsem si jist, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 140. Návrh byl přijat. 142 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 141 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 154 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 150 pro, proti, drželi se, schváleno, 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Máme to zkontrolovat? Dobrá, zkontrolujeme pozměňovací návrh 11. A návrh byl přijat. Kvůli paní Hajta, Hautala, víte? My manuálně přidáváme paní Hautala, takže to bylo přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 160 pro, proti, zdržel se, schváleno. Sto šedesát jedna pro, proti zdrželi se schváleno. 162 pro, proti, zdrželi se schváleno. 163 pro, proti, zdrželi se schváleno. 164 pro, proti, drželi se schváleno, 166 pro, proti, zdrželi se schváleno, 167 pro, proti, zdrželi se schváleno, 168 pro, proti, zdrželi se schváleno, 169 pro, proti, zdrželi se schváleno, 170 pro, proti, drželi se schváleno, 171 pro, proti, drželi se schváleno, 172 pro, proti, drželi se schváleno, 173 pro, proti, drželi se schváleno, 175 pro, pr proti, Držel se zamítnuto, 176 pro, proti, držel se schváleno, 177 pro, proti, držel se zamítnuto, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 4 bis, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 194 pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, 210 pro, druhá část, kde je pro, proti, drželi se, zamítnuto, Should we check? Okay. 214. 214 pro, proti, zdržel se schváleno, 221 pro, proti, zdržel se, schváleno, 222 pro, proti, zdržel se, schváleno. 18 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, schváleno. 228 pro, proti. Možná ještě jednou, prosím vás. 228 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 229 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 230 pro, proti, zdrželi se. Budeme hlasovat kontrolně o pozměňovacím návrhu 230. Takže to bylo zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 238 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 239 pro, proti, zdržel se, schváleno. Dvěstě čtyřicet dva pro, proti, zdržel se, schváleno. 243 pro, proti. Ještě jednou opakuji, 243 pro, proti, ne, zkontrolujeme to elektronicky, omlouvám se. Paní Hautala byla pro? Takže to bylo schváleno. 244 pro, proti, zdržel se, schváleno. 245 pro, proti, zdržel se, schváleno. 246 pro, proti, zdržel se, ne, zkontrolujeme to elektronicky, 246, prosím. A pak ještě Eh, říkám, že to bylo zamítnuto. 247 eh, pro, proti, zdržel se, schváleno. 248 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. 252 pro, proti, zdržel se, schváleno. Dvěstě padesát sedm pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis deset pro, proti, zdržel se, schváleno. 2, 6, 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. 2, 6, 3 pro, proti, zdržel se, schváleno. 2, 6, 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. 280 pro, 280 pro, proti. Tak nevím, jak volili zelení, takže ještě jedno. Kdo je pro? 280 proti, zdržel se, schváleno. 281 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 282 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 283 pro, proti, zdržel se, schváleno. 29 pro, proti, Můžeme to zopakovat. 29 pro, proti, zdržel se, schváleno. 284 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdržel se, schváleno. 285 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. 289 pro, proti, zdržel se, schváleno. 290 pro, proti, zdržel se, schváleno. 32 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 291 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 292 pro, proti, zdržel se, schváleno. 293 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, schváleno, 294 pro, to je blok 294, 298 a 300 dohromady. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 306 pro, proti, zdržel se, schváleno. 307 pro, proti, zdržel se, schváleno. 308 pro, proti, zdržel se, schváleno. 309 pro, proti, zdržel se, schváleno. 310 pro, proti, zdržel se, schváleno. 311 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. 315 pro, proti, zdržel se, schváleno. 316 pro, proti, zdržel se, Schváleno. 317 pro, proti, zdržel se, schváleno. 318 pro, proti, zdržel se, schváleno. 319 pro, proti, zdržel se, schváleno. 38 pro, proti, ne, omlouvám se, říká předseda, 38 pro, proti, zkontrolujeme to elektronicky. Ještě k tomu paní Hautala. Ano, je to schváleno. 39. Pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 16. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 321 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 41 pro, omlouvá se, říká předseda. 324 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, schváleno. 326, pardon, 336 pro, proti, 336. Ještě to zopakujeme, to hlasování. 336 pro, proti, zdržel se, schváleno. 45 pro, proti, zdržel se, schváleno. 4,6 pro, proti, zkontrolujeme to elektronicky, 46. Návrh byl zamítnut. 337 a 338 dohromady pro, proti. Prosím, zkontrolujeme i tyto dva pozměňovací návrhy elektronicky. A návrh byl zamítnut. 47 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se, schváleno. 339 pro, proti, zdržel se, schváleno. 343 pro, proti, zdržel se, schváleno. 52 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 3, 4, 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. 3, 4, 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. 3, 4, 6 pro, proti, zdržel se, schváleno. 347 pro, proti, zdržel se, schváleno. 54 pro, proti, zdržel se, schváleno. 55 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 348 pro, proti, zdržel se, schváleno. 349 pro, proti, zdržel se, schváleno. Od 350 až do 365 eh, hlasujeme A blok pro, jsou to Eh, jenom čtyři stránky spolu, víc jich není. Ještě jedno pro, proti, držel se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdržel se, schváleno. 61 pro, proti, zdržel se, schváleno. 62 pro, proti, zdržel se, schváleno. 63 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdržel se, schváleno. 65 pro, ne, omlouvám se, 66 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis malé a, pro, proti, zdržel se, schváleno. 70 e, pro, proti, zdržel se, schváleno. 68 pro, proti, zdržel se. Můžeme 68 zkontrolovat elektronicky, prosím. Návrh byl zamítnut. Kompromis malé b pro, proti, zdržel se, schváleno. 80 pro, proti, zdržel se, schváleno. 82 ne, to padá pod stůl. 83 pro, proti, zdržel se, schváleno. 84 pro, proti, zdržel se, schváleno. 85 pro, proti, zdržel se, schváleno. 86 pro, proti, zdržel se, schváleno. Trojka, pro, proti, zdržel se, schváleno. 88 pro, proti, zdržel se, schváleno. 89, ne, to padá. 87 pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme 87 elektronicky. Bylo to schváleno. 87 je schválena. 90 pro, proti, držel se, schváleno. Kompromis malé c. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis D. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 101 e, pro, proti, zdržel se, schváleno. Pětka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdržel se, schváleno. 105, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 106, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměcí návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 108, kdo je pro, proti, e, zdrželi se, e, schváleno 109, kdo je pro, e, To jsem se zmílil, omlouvám se, jsme u 111, je to tak? Uh, omlouvám se. 113, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 114, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 115, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 117 pro, proti, zdrželi se schváleno. 119 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 120, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. E, omlouvám se, říká pan předseda, schváleno, 120 bylo schváleno, 121, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 122, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno,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 No, uvěříme 125. Za to se omlouvám, to byla moje chyba, bylo to jednoznačně zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se schváleno. 127, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 128 bude pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní budeme hlasovat o stanovisku um, jako celku elektronicky. Schváleno. Já tady blahopřeji panu Džambaskimu. Musíme pokračovat efektivně. Dostáváme se k bodu 13 za zvážení návrhu zprávy o ochraně kolektivních zájmů spotřebitelů. A slovo má pan Didier, který je zpravodajem. Prosím um, o ticho. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Jsem velice potěšen, že dnes večer mohu představit první verzi mé zprávy o kolektivních ehm, zájmech spotřebitelů a já ehm, tedy eh, chci řešit tuto záležitost, na kterou se velmi čeká, i když je velmi citlivá zároveň a možná i obávaná. Nebudu skrývat, že má práce nebyla vždy snadná. Ehm, diskutoval jsem tady s mnoha stranami a mm, někteří měli velmi rozporuplná, velmi odlišná stanoviska. Pokud jde tedy o obecné kolektivní zodpovědnosti, zohlednit tedy zájmy všech spotřebitelů, očkodnit každého spotřebitele. A pak jsou tady ti, kteří e, rozhodně nechtějí lepší e, ochranu spotřebitelů. Eh, naslouchal jsem legitimním potřebám všech a proto navrhuje stanovisko, které usiluje o vyváženost. Chci jednak eh, zohlednit nové požadavky spotřebitelů a chci jim eh, přišknout samozřejmě nová práva, která si zaslouží, ale zároveň je třeba chránit Eh, čestné podniky proti kolektivním žalobám, eh, které by byly nepřiměřené a nespravedlivé a vlastně by eh, byly proti smyslu tohoto nástroje kolektivních šalop. Eh, každému poškozenému spotřebiteli bychom chtěli zajistit lepší přístup ke spravedlnosti a zároveň tady chceme mít takové pojistky, které by zabránily eh, poškození ekonomických aktérů. To je mé řešení, můj návrh a já doufám, že to práci parlamentu dodá smysl. Jak to tedy vypadá konkrétně? Pokud jde o působnost, kolektivní žaloby by eh, měly být vyhrazeny pouze na eh, porušení práva, které má velký dopad na občany. Tady bychom měli stanovit minimální počet spotřebitelů, aby mohla být eh, aby mohla být taková žalba oplatněna. Já jsem navrhla číslo 50, myslím si, že je to rozumné, ale samozřejmě jsem ochoten o tom diskutovat a pozměnit to. Malá žaloba, která by se tedy týkala pouze několika spotřebitelů, by um, neměla být považována za skutečnou um, kolektivní žalobu. A teď eh, tedy, jaké by měly být podmínky eh, a kdo eh, by tedy takto mohl postupovat. Měly by to být Združení spotřebitelů uznaná tak, aby kolektivní žaloby mohly být legitimní a neprůstřelné, nenapadnutelné. To znamená, že je třeba Ehm, to ponechat na nějaké investiční fondy nebo advokátní komory. Ehm, tedy nemělo by to probíhat tak, jako to probíhá například v USA, to bychom si nepřáli, protože Evropská unie to samozřejmě je něco jiného eh, než situace ve Spojených státech. A ehm, tady hm, bychom například v kritériích mohli se vyhnout eh, financování třetích stran tedy e, s výjimkou příspěvků e, členů. E, u nás ve Francii například je poměrně velkorysé financování z veřejných pokladen, ale já samozřejmě vím, že to mm, by tak nemělo být, nebo ne, nemusí nutně být ošetřeno na evropské úrovni, takže jsem otevřen vašim návrhu. Musíme zajistit transparentnost fondu, tak abychom zabránili tomu, že nějaký podnik Ehm, bude jednat ehm, zastřeně a on bude předkládat fiktivně hromadné žaloby, tak aby získal eh, výhodu nad svým konkurentem. Ehm, tedy eh, pokud jde o zájmy spotřebitelů v jiném členském státě, je, bylo důležité stanovit jednotná kritéria na evropské úrovni. Navrhuji tedy, aby se aby tady platil princip individuálního mandátu spotřebitelů, tak, aby to byla nezbytná podmínka pro hromadnou žalobu. Tomu říkáme opt-in. A ve snaze o vyváženost, pokud půjde o nízké částky, eh, bude potřeba předem získat eh, povolení od každého spotřebitele nebo souhlas od každého spotřebitele, který byl poškozen. Eh, dále navrhuji princip eh, loser pay jako komise, tedy jde o princip, podle kterého ten, který prohraje, zaplatí náklady řízení. A abychom zabránili Um, příliš eh, četným žalobám u soudu. Stanovil jsem pravidla um, pro eh, jurisdikci a tady jsem vycházel z mezinárodních eh, ustanovení. Toto je pouze výchozí podoba textu. Já samozřejmě se těším na setkání se stínovými zpravodaji, kde si všechny vyslechnu. Zajímají mě samozřejmě potřeby a obavy všech stran. Vím, že lhuta pro předkládání poznacích návrhů je krátká a e, Přesto usiluji o ambiciozní harmonogram. Přál bych si, abychom na výboru v prosinci mohli tuto věc odhlasovat. Chtěl bych říci, že ten text, který vám předkládám, e, abychom o tom od dnešního večera mohli diskutovat, e, jednak chce zachovat právní jistotu podniků, zabránit zneužívání eh, kolektivních žalob a mm, ehm, nasjutračství. A samozřejmě chceme změnit situaci, tak aby nedocházelo k obdobám Dieselgate. A, a je důležité, abychom mohli lépe chránit spotřebitele proti zneužívání eh, ze strany eh, některých podniků. To je samozřejmě nepřijatelné. Děkuji. Pan Volken? Ne, paní Dalvo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych nejprve poděkovat panu zpravodaji za to, že předložil tuto zprávu, eh, na kterou jsem již netrpělivě čekala. Jsem velmi potěšena, eh, že eh, ten text nyní máme na stole. Samozřejmě, že všem nám jde o lepší ochranu spotřebitelů a vy jste tady právně také, správně také připomněl, že spotřebitelé jsou také voliči a minulý týden proběhlo slyšení, pokud si dobře pamatuji, tak po tomto slyšení většina eh, odůvodněných nebo neudůvodněných obav, že bychom mohli tady nastolit podobnou situaci jako v USA, eh, kde by docházelo k Eh, předkládání různých eh, nesmyslných šalob, že, že tyto obavy byly vyvráceny. Budu stručná, nemáme mnoho času. Chci pouze říci, že eh, podporujeme další záruky, transparentnost, pokud je o poznací návrhy 9, 14, 28, potom také kvalifikované subjekty, Um, tam je poznací návrh 15 a 36 a potom také uh, princip eh, té strany, která prohraje a, a eh, která potom platí náklady řízení, to je poznací návrh 29. Ale chtěla bych podpořit i 26, kde um, je také vhodný text. Dále nepodporuji odstranění ad hoc kvalifikovaných subjektů, protože by to nepodléhalo stejným kritériím, jako jsou ta, která existují již dlouho. A jinak také nemohu podpořit eh, to, že je téměř nemožné financovat ty věci ze strany třetích subjektů. Um, pokud je opět na opt-out, tak tady, tady si myslím, že Eh, jak o tom hovoří návrh, je potřeba to ponechat v působnosti členských států. A protože sama pocházím z velmi malé země, asi vás nepřekvapí, že nejsem eh, pro eh, to digitální omezení, pokud jde o vytvoření toho digitálního subjektu. Ne, pardon, pokud jde o počet těch spotřebitelů, kteří mohou podat žalobu, tak já bych si přála, aby to číslo bylo menší, protože u nás je to menší, eh, ten menší počet eh, spotřebitelů je velký. Navrhnu pozměňovací návrhy, tak abychom vyjasnili um, směrnici, chtěla bych rozšířit působnost směrnice a odstranit výjimku, která umožňuje eh, deklarativní rozhodnutí, protože já se obávám, že z této výjimky by se mohlo stát pravidlo. Jinak samozřejmě o té věci budeme ještě diskutovat, těším se na spolupráci a myslím si, že toto je dobrá příležitost, jak vylepšit ochranu spotřebitelů v Evropské unii. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A předtím, než dám slovo dalším řečníkům, připomenu, že máme 12 minut a čeká nás ještě jeden bod, který musíme probrat. Pan Falken. Eh, Mr. Zamit. Pan Zamit. Já budu stručný. Um, budu vám tlumočit, co říkal zpravodaj. Myslím si, že to je výborná příležitost být na straně spotřebitelů a vysoká míra ochrany je požadovaná, ale současně musíme to udělat zodpovědným způsobem. Zpravodaj říká, že nesmíme sklouznout do toho amerického systému. Připomíná nám eh, jaksi strašidlo amerických právníků, kteří eh, si eh, uzavírají dohody o tom, že dostanou procenta z vysouděných eh, peněz a podobně. To si myslím, že je velice důležité. A eh, s tím bych spojil koncept, který eh, musí skutečně znamenat, že to očkodné dostanou ti poškození a nemělo by docházet k nějakému dělení procent. Princip, kdo prohraje, platí, Možná bychom měli být trošku flexibilní, co se toho týče. Spravodaj si je určitě vědom toho, že jsou situace, kdy není úplně jasné, kdo prohrává a kdo, a pro, kdo vyhrává. Je to taky otázka dobré vůle a někdo třeba jedná v dobré víře a, a pak mm, a ně, někdy může prohrát, i když prostě eh, dělal maximum, ale prostě nemůže dokázat svou nevinu, takže tam bychom eventuálně mohli být flexibilní. Děkuji, pan Fos. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji za to, eh, že dnes eh, představil svou zprávu k obsahu. Mm, tam si myslím, že jsme se ještě nedostali k té podobě, kterou bychom potřebovali. Potřebujeme dostatek času, přejeme si ochranu spotřebitele a to znamená, že se budeme muset zabývat tím, aby opravdu šlo o spotřebitele, abychom později neschledali, že eh, je to pouze další příjem pro právní kanceláře a nechrání to spotřebitele. Chtěl bych poněkud skritizovat komisi za tento ukvapený návrh, který je na mnoha místech nepřesný. Eh, různé věci jsou tam zdvojené, různé struktury a u těch přeshraničních kolektivních žalob je to tam ještě celá otevřené a pouze 3 z 23 doporučení z roku 2013 byla převzata. To se mi nelíbí sind da überhaupt nur ähm, übernommen worden. Und ähm, von daher müssen wir aufpassen. A proto musíme dbát na to, aby um, kolektivní žaloby nesloužily e, pouze příjmům různých e, právě advokátů a dalších stran. Opravdu musíme chránit spotřebitele a Někdy dochází k tomu, že spotřebitelé dostávají pouze zlomek z té částky, proto je potřeba návrh komise vylepšit na mnoha místech. V různých členských státech fungují již v tuto chvíli různé systémy. Máme tady skandinávský eh, systém ombudsmana nebo nařízení CPC, kde eh, jsou eh, státní orgány nebo orgány financované ze státních prostředků, které tím pádem nejsou závislé na zisku a mají na zřeteli pouze ochranu spotřebitele. Takže v tom smyslu bychom to měli celé ještě zpřesnit a měli bychom bránit eh, tomu, aby se to vyvinulo nežádoucím směrem. Proto se musíme zabývat čtyřmi věcmi. Jednak forum shopping, ten bychom měli vyloučit šálek 1, 2, 10 a 16, potom eh, přísná kritéria pro kvalifikované subjekty, to je článek 4 a dále opt-in pro přeshraniční eh, kolektivní žaloby, to je článek 6 a financování eh, soudního řízení komerčními investory, článek 16 a potom také bychom měli zakázat honoráře pouze v případě úspěchu, eh, tak abychom do toho nevnášeli chaos. Samozřejmě bych o tom mohl hovořit ještě dlouho, ale nemáme čas eh, a pokud chceme dosáhnout kýžených cílů, tak musíme ještě přidat. Pan Volken, děkuji, pane předsedo. Teď se bohužel přece jen musím eh, chopit slova. Kladu si otázku, Zda jsem snad nebyl na jiném slyšení než eh, moji dva předřečníci toho 10. října. Všichni experti, myslím, že jich bylo šest, uvedli, že nařízení efektivně brání tomu, aby docházelo právě eh, k jakému si obchodování eh, s hromadnými žalobami a Eh, já si myslím, že ten text samozřejmě neodpovídá na mnoha místech mým očekáváním, ale musím zřetelně vyjádřit, že tento návrh k něčemu takovému ve stylu USA eh, nevede. Mm, a eh, tento mýtus neustále u každé příležitosti opakovat k ničemu nevede. Děkuji. Paní Hautala, děkuji. Já si myslím, že je důležité, aby většina frakcí se vyjádřila, takže já myslím, že se všichni shodujeme na to, že tady nejsme proto, abychom podporovali něco kontraproduktivního a, a zneužívajícího systém jako v Americe a nikdo to nemá určitě za cíl. My tady vidíme třeba případy, kdy se to týká kvalifikovaných celků, tak jak navrhuje zpravodaj, že by to mělo být transparentní, ale taky bych si přála eh, nějaké eh, kvalifikované entity, které by mohly vznikat ad hoc, aby eh, se to neomezovalo jenom na organizace na ochranu spotřebitelů a, a veřejné orgány. Existují velice dobré národní zvyklosti v některých zemích a třeba dánský ombudsman nebo finský ombudsman mají skvělý systém a tam bychom se mohli inspirovat jako osvědčenou praxí. A také jsem skeptická, co se týče principu, kdo prohraje, platí právě z toho důvodu, co pan Zamit zmínil. A co se týče rozsahu, souhlasím s Madi Delvo, že bychom mohli eventuálně rozsah rozšířit. Mám na mysli právě některé národní postupy, které se týkají diskriminace, a e, zvlášť třeba na pracovišti a podobně. A e, jiná oblast e, jsou škody na životním prostředí, takže na to bychom se ještě měli vážně podívat a případně rozsah rozšířit. Děkuji. Vzhledem k časovému tlaku já bych uzavřel bod 13 tímto a ve zbývajícím čase bychom přistoupili k bodu 14. Já se omlouvám. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 5. listopadu ještě k bodu 13. 5. listopadu. My už teď nebudeme vstupovat do diskuse na toto téma. Souhlasili byste se sedmým? Pane Didier? Já bych byl proto, abychom mohli do 7. listopadu za předpokladu, že to neohrozí časový plán, který jsem před chvílí zmiňoval. To znamená, abychom měli hlasování ve výboru v listopadu. Já souhlasím, ale chci jenom mít jistotu, že se potom nezdrží hlasování ve výboru. Nemyslím si, že by dva dny to mohly způsobit. Takže bychom udělali kompromis na 6. Sekretariát mi říká, že tím by se dostali pod tlak. 6. 6. by to šlo. Dobrá, děkuji. Bod 14. Protokol číslo 3. Pan Velken. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím to celé probrat ještě rychleji. Doufám, že to nebude příliš rychlé na tlumočení. Jde o e, třetí e, protokol o statutu e, Evropského soudního dvora. Cílem je lepší právní ochrana v EU. To je to, oč nám všem zde běží ten návrh, který byl předložen, je krokem správným směrem. Nejprve se dělají eh, úpravy terminologie eh, v Lisabonské smlouvě, to je velmi smysluplné, pokud je o obsah. I přenos eh, kompetencí, pokud jde o, o rozhodnutí o zrušení eh, platnosti podle článku 62 odstavec 2 nebo 3 eh, a příslušného rozsudku. To považuji za správné a důležité. Tam jde o eh, to, že mm, na určitý stát se uvaluje pokuta za zanedbání. Původně tedy to měly být rozsudky o hm, porušení Mělo to vše být řešeno na jednom místě a soudní dvůr, protože o té jedné věci rozhoduje, měl by rozhodnout i o neplatnosti. Druhá důležitá věc se dotýká eh, předchozího povolovacího řízení. To je také velmi smysluplné. Jde o případy, kdy již došlo k dvojí eh, kontrole ze strany nezávislého správního orgánu a také soudu. A eh, předchozí přeskoumání právních prostředků, to se ve všenském státě se eh, osvědčilo a eh, soud by měl rozhodovat pouze o věcech, které mají eh, bod evropského zájmu. Ovšem, myslím si, že by tady měla být nějaká obecná legislativa nebo ustanovení, tak aby tento předpis byl uh, neprůstřelný, eh, pokud jde také o jeho budoucí působení. A eh, Zároveň by to vše mělo být vždy náležitě zdůvodněno a zveřejněno. Třetí věc, kterou se pokusím rychle vylíčit, se dotýká návrhu soudního dvora, který, který byl ještě jednou přepracován. Největší změna spočívá v tom, že schválení zprávy o práci soudního dvora v prosinci 2020 má být rozhodným okamžikem předtím, než dojde k přenosu pravomocí těch kompetencí na soud. Já si myslím, že to je také vhodné. Tady Ehm, se následuje ehm, třetího stupně eh, soudního řízení, kde jde o efektivitu eh, a počet eh, soudců. Tady je třeba také poukázat a zohlednit genderovou vyváženost složení soudu a pak tady mám ještě dotaz na komisi, která eh, dosud byla zde, ale teď už asi odešla. Je to eh, neví, je to tedy smutné, ale komise na to ještě odpoví písemně. Zatím ještě čekáme na stanovisko komise, abychom mohli pokročit v tomto postupu a já jsem se chtěl zeptat, kdy komise chce své stanovisko zveřejnit, tak abychom mohli eh, nabídnout lepší řízení občanům i samotnému soudu. Děkuji. Oh. Děkuji, pane Fosy. Já se také pokusím eh, pohovořit velmi stručně jménem pana Radeva, který je stínovým zpravodajem EPP. Eh, ten velmi děkuje za předložení zprávy. Reforma soudu je podle něj nezbytná a chtěl by podpořit stanovisko pana Velkena, pokud jde o genderově e, vyvážené složení. nedovnívá se však, že by bylo možné tohoto cíle dosáhnout navrhovanými prostředky. Proto předloží pozměňovací návrhy v tomto duchu. Chtěl by ovšem zajistit, že proběhne dobrá spolupráce s panem Volkenem i se stínovými zpravodaji a e, já bych chtěl poděkovat za tu možnost to zde přednést. Děkuji. We don't have any representative of the court here. Takže nemáme e, Deadline for amendments is... Zástupce soudy, e, soudu 31. října 2018 v 17 hodin vyprší lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. To se týká bodu 14. Děkuji za E, ty minuty navíc, říká laskavě pan předseda, které nám e, dopřál tlumočnický tým. A 19. listopadu v pondělí se opět sejde výbor Jury. Všem děkuji za účast.